Evropského parlamentu. Zítra si připomeneme Mezinárodní den věnovaný eh, informačním technologiím. To je iniciativa napojená také na mladé ženy a dívky, aby se pustili do eh, profesní dráhy, právě kde budou využívat tyto moderní technologie. Pouze 29 z každého tisíce vysokoškoláků jsou pak ženy, které jdou profesní vědeckou cestou a pouze čtyři e, ženy e, vysokoškolačky se pak následně věnují v zaměstnání e, nějakým tím technologickým odvětvím. A soustředit se spíše víceméně na administrativní práci. Tímto je tedy zřejmé, že ten rozkol mezi pohlavími v této oblasti je nesmírný. A také co se týče přístupu k internetu, k mobilním technologiím, počet žen, které mají přístup k internetu mezi eh, ženami a muži je tedy o 12 nižší. No a tento rozdíl se postupně zvyšuje. No a právě tento den je takovou připomínkou toho, že ženy na celém světě by měly mít lepší možnost do budoucnosti. A je to takový společný cíl, aby došlo ke splnění pátého cíle udržitelných rozvojových cílů Spojených národů. Takže je zapotřebí spolupracovat, aby naše vzdělávací systémy byly eh, inkluzivní, aby vzdělávali mladé ženy a stejně tak tedy, aby i v podnicích eh, mizely tyto překážky a bariéry.